na spravedlivý proces v řádné formě. Děkuji. Děkuji, pane komisaři. Děkuji. Takže rozpravu ke Guantanámu můžeme uzavřít a budeme o něm hlasovat hned po ukončení dalšího bodu na našem programu, což je Ukrajina. Případ Julie Timošenko a ostatních členů bývalé vlády. A nyní bych rád předal slovo panu Vigeninovi. Prosíme, vy uvedete téma. От името na групата на социалистите и демократите искам да заявя, že за nás демократично... Социалисté a demokraté prohlašují, že vývoj demokracie na Ukrajině je prioritou a v žádném případě nepřijímáme polevení v našich snahách. Nesmíme spochybňovat lidská práva, jak interně, tak externě. Současná vláda podniká kroky, aby zlepšila legislativu, aby lépe také bojovala proti korupci a v tom je musíme povzbudit. Ale tak umožníme, aby Ukrajina se přiblížila eh, k Evropské unii, protože bojuje proti beztresnosti. Teď řešíme otázku bývalé vlády, konkrétně bývalé premiérky paní Timošenkové a je důležité, aby se stát nemísil do soudního případu, to znamená, že my se nemůžeme mísit také do vnitřních záležitostí této země. Je důležité, aby EPP nesla odpovědnost, protože hovoří o odpovědnosti skupiny a ne jednotlivců. Musíme tedy vytvořit eh, usnesení a dát nejlepší šanci tomu, aby Ukrajina mohla spolupracovat s Evropskou unii. V každém případě eh, dochází k určité ideologické konfrontaci, takže žádám, abyste podpořili naši rezoluci. Nyní má slovo pan Kolíček. To má ještě modrou kartu. Mr. Posselt uh, with his blue card. Ich möchte nur den Kollegen fragen. Já jsem se jenom chtěl eh, zeptat, eh, kolega. Eh, my pořád hovoříme o tom, že jsme pro univerzální lidská práva a najednou v případě Ukrajině to má být jenom vnitřní záležitost. To je stará sovětská argumentace, která říkala, že není možné vměšovat se do vnitřních věcí země ale my to vždycky budeme dělat, pokud se týče lidských práv, a to zvláště u takto důležitého partnera, jakým je Ukrajina. Pane Vigenine, vaše odpověď? Eh, Nehovorím za за v във вътрешните na Ukrajina a za за ненамеса в дейността. Nehovořím o tom, že bychom se vněšovali do vnitřní politiky. Já spíš hovořím o tom, že bychom měli podpořit práci Eh, soudů a státního zastupitelství. Samozřejmě, že bychom se neměli vměšovat do záležitosti soudů a eh, do práce státního zastupitelství. Neměli bychom se politicky vměšovat. Jsou členské státy Evropské unie, které mm, mají stejnou situaci. Ano, pane poslte. Chtěl byste, aby lidská práva byla všude obhajována. Jistě. S tím můžeme souhlasit. Omlouvám se. Nemůžeme mít další modrou kartu. Ano, bude vám dát čas, a poté není pan Kohlíček

Já také děkuji. Und the next redner is Herr Gál. A nyní pan Gál jako další řečník. Děkuji, pane předsedo. Bohužel politickou situaci na Ukrajině máme důvod kritizovat, zejména ty prostředky, eh, jejichž eh, pomocí se omezují ústavní práva politických soupeřů. E, tímto způsobem a e, nerozvinutým procesním právem se porušují práva paní Tymošenkové a jejich kolegů a není jim umožněno pracovat. E, měli by mít eh, právo na náhled do spisu, ale na druhé straně eh, zde mají povinnost se eh, seznámit s těmito akty, což vlastně vede k jakému si zneužívání moci ve starém stylu. Prezident Janukovič musí toto zastavit, poněvadž má osobní zodpovědnost za tento postup. Eh, pan Janukovič, eh, pane Janukoviči, vaše chování v tomto případě je lakmusovým papírkem vašeho dodržování evropských hodnot. Děkuji vám. A vidím modrou kartu pana Kovala. Eh, přijmete, tak prosím, pan Koval. Děkuji bardzo, paní předsedající. Děkuji vám, pane předsedo, pane poslanče. Já eh, souhlasím s vámi v řadě bodů a my velice dobře víme, jak eh, důležitá eh, důležité je to, že, mm, jsme, že země ze střední a východní vstoupily do Evropské unie nebo mají tuto perspektivu. Eh, jste ochoten říci, že stejnou politickou perspektivu by měla dostat eh, ukrajinská společnost? Eh, jste ochoten říci, že je cesta pro ně v tomto směru otevřena? Děkuji vám. Nyní odpověď, prosím. Cesta Ukrajiny na Evrop, do Evropy určitě není urychlena tím, že se bude její vláda chovat takto. Děkuji vám, paní Ojulantis. Uh, Pane předsedo, my zde nemáme posuzovat eh, vinu či nevinu Julie Timošinkové. Eh, v současné době o to vůbec nejde, protože ukrajinské eh, úřady nepostupovali řádně a přijali opatření, které porušují zákon. My protestujeme proti eliminaci politických oponentů na Ukrajině pomocí právních prostředků. Obviněný musí mít své právo bránit se tak, jak je to stanoveno v zákoně a vše musí odpovídat povaze a závažnosti zločinů, z nich jsou viněni. Cílem této rezoluce je přilákat pozornost ukrajinských eh, úřadů eh, k tomu, eh, čím se liší a čím se distancuje od evropských hodnot. A to také znamená, že se rozhoduje o budoucích vyhlídkách na evropskou integraci. Ano, děkuji. Nyní pan Romeva Jerueda. Důvod, proč my zelení podporujeme tuto rezoluci, je to proto, že my chceme bojovat proti korupci, což je zásadní faktor pro vytvoření právního státu. A jde také o to, aby eh, jde to otázku integrace do evropské politiky. Je třeba říci, že takovéto případy se musí řešit nestranně a podle zákona a nezávisle. Je pravda, a je to rozšířené stanovisko, že jsou politicky motivovány tyto události eh, a opatření vůči paní Tymošenkové dalším. Proto my vyzýváme ukrajinské orgány, aby zajistili to, aby se právní opatření nevyužívala selektivně při vyšetřování, stíhání a soudních procesech. A z tohoto důvodu my také vyzýváme ukrajinské orgány, aby nevzbuzovali dojem, že selektivně využívají právě těchto právních prostředků. A je také pomáhat justiční reformě na Ukrajině tím, že se bude vytvářet kapacita je třeba, aby se na vyšší úrovni vytvořila skupina, která tomuto bude napomáhat. Děkuji vám. Nyní řečníci za politické strany. První paní Basesku za lidovou stranu. Eh, pane předsedo, Vzhledem k tomu, že byla přijata tato restriktivní opatření proti paní Timošenkové, eh, znamená to, že současná vláda se zaměřuje na bývalé členy a chce oslabit eh, opozici. Jsme znepokojeni eh, zneužíváním justice za politickým účelem a je to zaměřeno výlučně na opozici. To ohrožuje státoprávnost a demokracii. Požadujeme na kijevských orgánech, aby zajistili nestrané, transparentní fungování justice v rámci spravedlivého procesu, který by se týkal obviněných osob. Žádáme, aby se dodržovala práva demokratického státu, demokratická lidská práva. To jsou povinnosti, které Ukrajina přijala v rámci východního partnerství. Tento princip je zásadní proto, aby se mohla rozvíjet spolupráce EU-Ukrajina. Děkuji mnohokrát. Nyní za socialisty a demokraty paní Geringer de Odenberg. Prosím. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Jedna z priorit nadcházejícího polského předsednictví je posílení východního partnerství a Ukrajina je jedním z nejdůležitějších partnerů jak Polska, tak Evropské unie a musí zcela jistě vytěžit z této příležitosti. Zároveň bych chtěla říci, že pokud Ukrajina se chce přiblížit k Evropské unii, tak bude muset také eh, přijmout eh, evropské standardy v oblasti soudnictví. Nevypadá to dobře, když vidíme to, co se na Ukrajině v tuto chvíli děje. To tady vzájemná obvinování, selektivní eh, využívání soudů, takže z tohoto důvodu vítám Eh, vyvášené prohlášení ze strany paní Timošenkové. Nicméně je zapotřebí, abychom více spolupracovali s Ukrajinou. Myslím, že musíme použít eh, specifické nástroje, abychom Ukrajině pomohli. Teď hovořím o poradní skupině, která by pomohla Ukrajině eh, zreformovat soudnictví. Musíme zajistit školení soudců, prokurátorů a Doufám, že polské předsednictví takovéto stanovisko zaujme také v radě. Děkuji a nyní jménem Alde Pandonskis. Děkuji, pane předsedo, vážení kolegové. Ukrajina je demokracie. Vysíláme tedy určitý signál znepokojení našemu příteli, našemu spojenci. Jak víte, nikdo v tomto světě není dokonalý, ale v rámci evropských standardů a norem a také v souladu s hodnotami demokracie. Očekáváme, že ukrajinské úřady nebudou zneužívat své pravomoci. Naopak je pozbuzíme, aby měli eh, spravedlivé soudy a Těm, kteří jsou podezřelí, budou mít možnost se obhájit. Nesmí to být otázka politické odvety. Paní Timošenková a ostatní členové bývalé vlády na Ukrajině Eh, byli dlouho rivaly prezidenta Janukoviče a neměli být eh, považováni za odpovědné a obviněné, co se týče jejich bývalých praktik. Jsou to v první řadě občané, občané demokratického státu. A to znamená, že v žádném případě nechceme je a priori bránit. Chceme ovšem, aby naši přátelé měli takovou demokracii, která bude náležitě fungovat. Děkuji. Mr. Tanok and the conservative... Pan Tanok a konzervativci reformisté. Eh, pane předsedo, šest let po oranžové revoluci eh, panují rivality na politické scéně na Ukrajině. Eh, bývalí vládní představitelé jsou nyní stíháni a zdá se, že obvinění jsou politicky motivována. Já se domnívám, že prezident Janukovič se snaží neutralizovat jedinou figuru na politické scéně, která má popularity. Janukovič se snaží podvodním způsobem, se snažil eh, v roce 2004 podvodným způsobem vyhrát prezidentské volby, ale nikdy za to nebyl stíhán nebo potrestán je velice zvláštní, že eh, nyní se hovoří o zneužívání eh, rozpočtu ministerstva zdravotnictví. Ovšem eh, jsou znášeny ne proti osobě, která je zde podepsána, ale spíše proti politickým rivalům. Janukovič, pokud se chce utkat s paní Timošenkovou, měl by tak činit demokratickým otevřeným způsobem, nikoliv eh, manipulaci právního systému. A já se ptám pana Vigenina, eh, věříte v politickou nestrannost eh, generálního prokurátora na Ukrajině? Můžete na to odpovědět, pane Vigenine? Děkuji, pan poslanec Paška a Evropa svobody a demokracie. Děkuji za slovo, pane předsedo, pane komisaři, ukrajinská politická scéna je eh, poznačena eh, gubernátorským stylem vládnutím eh, ze sovětské éry. Toto chování bylo vlastní také lidům oranžové revoluce prezidentu Juščenkovi a premiérce Timošenkové. Na Ukrajině bylo veřejným tajemstvím, že skutečnou příčinou plynové krize z počátku roku 2009 byl spor a rodinných klanů eh, Timošenkova a Juštěnka o ovládnutí zisků z transportu plynu. Souhlasím s, tím, souhlasím s tím, že zneužívání kriminalizace politických odpůrců a podlačování pozitivních sil je nepřijatelné, ale tvrdit, že žádný z představitelů týmu Timošinkové se za její vlády nedopustil žádnou přešlapu, považuji za troufalé. Garnitura Timošenkové prohrála volby totiž právě proto, že prostý lid už nebyl ochoten tolerovat rozsáhlou korupci a rozkrádání společného majetku ze strany státních představitelů. Chceme-li skutečně pomoci Ukrajině rozvíjet otevřenou demokratickou společnost, eh, dávejme systémová doporučení, ale neříkejme, že prominenti, kteří jsou možná někteří z vás, eh, někteří z vás sympatičtí, se mají chovat jinak než ostatní, kteří eh, porušují zákon. I u nás jsme si přece všichni rovni před zákonem. Pankyně Rojtová

Eh, děkuji. Říkám si, co je skutečným tématem této rozpravy. Ta fakta jsou naprosto jasná. Měli bychom být na straně těch, kteří jsou persekováni. Eh, ta odpověď je jasně ano, ale také musíme vyvést určité závěry a ty závěry zazněly také z úst úřadů na Ukrajině. Pokud chcete mít demokracii, tak musíte respektovat opozici a to musí být jasně řečeno velice nahlas. Musí to tady zaznít také velice jasně. Je to zkušenost České republiky, Slovenska, eh, části Německa. Musíme říci, že tady je místo, prostor pro Ukrajinu v Evropě, bez ohledu na to, která politická strana bude vládnout v této zemi v tuto chvíli. A Musíme to říct naprosto jasně a otevřeně. Pokud jim nenabídneme tuto ambici, tak tato země opět eh, bude zaostávat a nebude eh, pokračovat ve svém pokroku. Musíme takto otevřít dveře. Děkuji a nyní má slovo pan Vigalský. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Vyslechl jsem si slova našeho kolegy. pane Tomský Eh, říkala, že Ukrajinci jsou naši spojenci, jsou to naši přátelé, měli bychom se k ním takto chovat. Eh, také bych chtěl říci, že sdílím vaše obavy. Já nejsem spokojen s tím, jak funguje ukrajinská demokracie, co se děje s lidskými právy, ale dovolte mi, abych se zeptal na následující. Co jste všichni dělali Všichni jste odsoudili situaci na Ukrajině velice hlasitě, ale co jste, dámy a pánové, udělali, abyste vyslali naprosto jasný signál našim ukrajinským přátelům? Řekli jste jim, že možná jeden den tento Evropský parlament přivítá ukrajinské delegáty, přivítá demokracie a zákonnost na Ukrajině, kterou chceme. Na to prosím nezapomínejte. Děkuji. A nyní, eh, nyní pan Poselt má modrou kartu. Já bych se chtěl zeptat kolegy, zda neví, že v tomto parlamentu velkou většinou jsme přijali rezoluci. Já jsem také hlasoval pro tuto rezoluci, kde jsme hovořili o evropské perspektivě pro Ukrajinu. A to velmi důrazně, ne jednou, ale několikrát. Pan Migalsky. Pan eh, Pane poslance, za prvé vím o tom a za druhé děkuji za to. Otázkou pouze je, jen, jestli jsme nemohli udělat víc. Jestli to je skutečně to, eh, co eh, z našeho parlamentu může vycházet směrem k Ukrajině kteří nyní bojují o to tež, co se stalo Polákům, Čechům a také kolik takových eh, pozitivních signálů vyslala například německá vláda. Ano, děkuji vám a nyní catch eh? the Pan Kelly. A role demokracie Eh, prostě je to tak, že některé země se vyvíjejí rychleji, jiné pomaleji. A my vidíme, že země, eh, některé země z bývalého Sovětského svazu už zase dají eh, s námi zde, některé jsou pomalejší, třeba Ukrajina. Nicméně pokrok tam je a je třeba postupovat dále, zejména pokud se týče vytváření skutečné demokracie, společnosti, nevládní společnosti. Je třeba mít také naprosto nezávislé soudnictví a e, silnou opozici. Bez toho nemůže existovat skutečná demokracie. A my v Evropské unii musíme využít všechny prostředky, jak povzbuzovat Ukrajinu, aby e, šla plně a odhlaně tímto směrem. Děkuji vám, pane Kelly. A nyní paní Esaja. Todellakin nämä Timotse... Děkuji, pane předsedo. Opravdu ta e, tři obvinění proti paní Timošenkové vedla k tomu, že ona odpověděla, že je to obvinění, které je politicky zdůvodněno. Připomínám, že paní e, Timošenková a další bývalí členové e, vlády jsou obviněni z korupce. Před chvíli o tom hovořila paní Jolona. My nejsme tady soudem, nemáme rozhodnout, zda mm, tyto osoby e, jsou, se provinily či nikoliv, ale měli bychom připomenout význam e, postupu e, této justice. Nesmí to být selektivní justice, musí se postupovat transparentně a je nutné aplikovat princip nediskriminace. Chtěla bych srdečně poděkovat paní Eštonové, která prohlásila v květnu, že je znepokojena, zvláště v souvislosti s obviněním, které e, zaznělo a v souvislosti s politickými cíly, které jsou s tím spojovány. Prohlásila, že je nutné zajistit, aby tato justice byla spravedlivá a nebyla proti opozici. Senior Silvestri. Děkuji. Děkuji. A nyní pan Silvestri, prosím, pozor, máte slovo, prosím. Omlouvám se, pane předsedo. Ukrajina je demokracií, je to přátelská země, je partnerem Evropské unie, nicméně Ukrajina musí přijmout evropské standardy v oblasti zprávy a také soudnictví. A musí také přijmout nezbytné nástroje a nesmíme zapomínat na to, že tady probíhají také politické soudy a procesy. To nesmí nijak podlomit opozici. Nesmí to oslobit eh, ve stávající chvíli vývoje. Myslím si, že pokud tady jsou určitá obvinění, tak eh, musí být eh, transparentně vyřešena naprosto jasně a věříme, že pravidla demokratických států a lidská práva by měla být naplňována tak, jak je to uvedeno v dané dohodě. Děkuji mnohokrát a nyní má slovo paní Korhola. Kiitos, arvoisa puhemies. Ukrainan entinen pääministeri... Děkuji, pane předsedo. Bývalá premiérka Ukrajiny, paní Timošenková, byla obviněna eh, na základě několika obvinění. Eh, také se dostavila do Bruselu před časem a eh, v podstatě říkala, že pokud eh, dozná vinu, tak eh, jí hrozí několik vět, eh, let vězení. Pochopitelně je tady celá řada obvinění a některá ta obvinění jsou politicky motivována. To je důvod, proč mi přijde, že některá obvinění proti politikům z opozice je činěna pod určitým tlakem a Musíme tedy žádat větší transparentnost soudních procesů. Je zapotřebí, abychom posílili vůli ze strany Eh, zákonnosti práva na Ukrajině a také eh, bděli nad tím, že demokracie na Ukrajině bude posílena, protože jsme zodpovědní za to, aby byly provedeny reformy, které ještě po revoluci nebyly provedeny. Děkuji a posledním řečníkem bude pan Matula. Moțiunea de rezoluție ce are ca subiect cazul foștilor membri ai guvernului ucrainian este necesară pentru a respecta principiile. Co se týče těchto obvinění, je zapotřebí respektovat základní pravidla Evropské unie. Musíme respektovat eh, lidská práva. Není to tedy justice, eh, která nás nejvíce znepokojuje, ale je to otázka eh, mísi, míšení se politiků do těchto rozhodnutí. Jedná se o hodnoty, musíme podpořit bývalé členy vlády aby byl respektován princip eh, prezumce neviny a také lidská práva. Je zapotřebí, abychom prosadili intenzivnější provádění reform na Ukrajině. Je důležité, aby ukrajinské právo i soudnictví se přibližovalo eh, k evropským hodnotám v rámci aky komunitér. Musí dojít k respektování demokratických principů, Eh, transparentnosti práva a zákonnosti. Co se týče jednotlivých obvinění, které se týkají paní Tymošenkové a ostatních eh, bývalých členů její vlády, tak eh, nemůžeme odpovědět, zda jejich pravomoce byla nějak zneužita. Musíme čekat na spravedlivý soud. Děkuji. A nyní má slovo pan Ettinger. Takže co říká komise k případě Tymošenkové? Eh, pane předsedo, eh, dámy a pánové poslanci, Komise s vysok- velkou pozorností sleduje vývoj na Ukrajině, podobně jako vy, jako parlament a jednotlivé frakce. Pokud se týče konkrétně bývalých vládních představitelů eh, paní vlády Ukrajiny, paní Timošenkové a další, my od začátku roku vyjadřujeme určité pochybnosti o motivech, které jsou za těmito postupy. My pozorně a angažovaně sledujeme vývoj. Zpráva o pokroku Ukrajiny, zveřejněná o několik, před několika dny, popisuje velice podrobně situaci na Ukrajinu na Ukrajině během předchozího roku. Ukazuje se, jak nutná je zásadní reforma justičního systému a boj proti korupce. Ve zprávě se zdůrazňuje, že právní stát a trestní řízení jakož i právo na nezávislé soudní řízení musí být zaručeno, aby se trestní právo politicky nemohlo zneužívat. Zde jde o případy bývalých vládních představitelů a je zcela jasně, že jde o kriminalizaci za politickou zodpovědnost. Jde také o excesivní uplatňování, vyšetřování, vazby a omezení svobody pohybu a svobody cestování. Velká část expertů po celém eh, světě a také obchodníci, kteří zde eh, mají své aktivitě, jsou eh, toho názoru, že na Ukrajině existuje silný politický tlak je třeba, aby byly vyslyšeny požadavky na justiční reformu, aby současné pochybnosti byly vyřešeny. Chci zdůraznit, že zajištění eh, právního státu na Ukrajině přikládáme velký význam a to je důležité pro asociaci a hospodářskou integraci Ukrajiny v Evropě transparentní justice, která funguje nezávisle, je naprosto zásadně důležitá. My nechceme zde vypichovat jednotlivé případy, ale my očekáváme od Ukrajiny, že dojde k systémové změně, která zajistí nestrannost a spravedlnost. Jsme přesvědčeni, že stabilita Ukrajiny a Eh, zapojení Ukrajiny do Evropy bude záviset od státních instancí. Tempo a rozsah vzájemného zbližování EU s Ukrajinou závisí na tom, zda budou respektována lidská práva, demokratické zásady a princip právního státu. Tyto zásady v žádném případě nelze nějak spochybňovat. Toto je konstatování, konstatování, které zapadá také do naší evropské politiky sousedství. Jednání kooperační rady EU Ukrajiny, která se má odehrát eh, velice brzy, v několik, za několik málo dnů, eh, bude mít na programu důležité otázky a bude třeba Ukrajině vyslat jasné signály, pokud se týče významu těchto reform nás těší to, že Ukrajina je odhodlaná asociační dohodu s Evropskou unii dohodnout a podepsat ještě v letošním roce. To je dobře, ale tato dohoda o asociaci a hospodářské spolupráci, to, co tam může Ukrajině mnoho nabídnout, ale proto je třeba, aby Ukrajina provedla nezbytné reformy v oblasti justice, v oblasti volebního práva a kromě toho se dotýká ještě boje proti korupci, který je třeba vést rozhodnějším způsobem. Ukrajina ovšem není sama musí se vydat na cestu rozsáhlých reform, tak aby se mohla přiblížit EU. A my budeme Ukrajinu dále eh, v značném rozsahu podporovat na této cestě. Závěrem chci říci, že eh, řádné a eh, nestranné soudní řízení budeme respektovat bez jakéhokoliv komentáře. A to nebude mít žádný vliv na naše vztahy Ukrajině a e, naše zbližování, pokud bude transparentní. Děkuji. Děkuji vám, pane komisaři. Kolegové, ukrajinská debata je uzavřena a nyní můžeme přistoupit k hlasování. První bod budeme hlasovat o šesti návrzích e, na usnesení. Týká se to Madagaskaru.